Kolegyně a kolegové, prosím sedněte si na svá místa. Budeme pokračovat zasedání. Zahájíme první bod našeho programu, takže tímto zahajuji naše zasedání a vrhneme se na bod číslo 14. Současný stav dohod sociálních partnerů. Bude k tomu hovořit pan Arminda Silva za Evropskou komisi generálního ředitelství pro zaměstnanost. K tomuto bodu jste, myslím, dostali nějaký dokument. Toto výměny názorů Jde hlavně o podmínky v souvislosti s dohodou mezi sociálními partnery a dáváme slovo panu generálnímu řediteli. My, euh, nous vous écouterons bien volontiers. Vous avez la parole. Good morning uh, and thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající. Dobré ráno. Uh, my se Děkuji vám tady za eh, pozvání, eh, abych vás informovali o tom, jak daleko dospěla eh, dohoda, dohody sociálních partnerů. Jak víte, Evropská unie má kompetenci podporovat sociální dialog na evropské úrovni a v souladu s článkem 155 mohou evropští sociální partneři v rámci své kompetence eh, vyjednávat eh, dohody a A toto je využíváno. Bylo to využito už pětkrát, eh, jak v rámci jednotlivých odvětví, tak napříč odvětvími. A my máme už dohody jako třeba o mateřské dovolené, o e, dočasné smlouvě na částečný úvazek a tak dále. V roce 2012 Evropský odvětový sociální dialog vyprodukoval dvě dohody, e, tak jak to bylo e, žádáno sociálními partnery. Jednak máme dohodu o pracovní době eh, ve vnitrokontinentální vodní dopravě a dále eh, v oblasti kadeřníků. Jsou to dohody, které byly vyjednány sociálními partnery přímo. Kromě toho eh, odvětová dohoda v oblasti námořního rybolovu právě finišuje a mm, napříč odvětvími se očekává, že bude uzavřena revize směrnice o pracovní době do konce letošního roku. A tady také očekáváme, abychom eh, provedli, eh, tedy toto naplnili legislativní prostředky. Možnosti implementace eh, těchto ustanovení smlouvy byly upraveny v několika sdělení komise naposledy v roce 2012. Zde rada nemůže doplňovat tato, tyto dohody sociálních partnerů, ale může je prohlásit závazné na základě návrhu komise. Parlament je o tomto informován, ale nemá zde přímé pravomoci. Eh, komise eh, má právo legislativní iniciativy, ovšem nemusí využívat tohoto práva. Nicméně, jak je ve sdělení, které jsem zmínil, výslovně zmíněno, eh, komise se zavázala, že posoudí příslušnou dohodu, pokud eh, nebude předkládal legislativní návrh, což se zatím nestalo. A o svém rozhodnutí musí informovat sociální partnery. Posouzení komise se musí soustředovat na soulad se zákonem, s AKI, na posouzení reprezentativnosti signatářů a dopad na malé a střední podniky případě dohod, které nevznikly s konzultací s komise, což je případ kadeřníků a vnitrokontinentální vodní dopravy, komise také zvažuje vhodnost a možnost eh, akcí na úrovni EU. Je třeba říci, že ta kadeřnická dohoda vedla ke značné kritice, zejména ze strany některých eh, členských zemí. Nicméně toto se opírá o dlouhodobé zkušenosti eh, ze strany signatářů a je to založeno na vědeckých, eh, na vědeckých pozorováních a dokladech, poněvadž víme, že toto způsobuje alergie a předčasnou, předčasné odchody do důchodu. Komise samozřejmě nemůže posuzovat existenci či neexistenci eh, zdravotních rizik, eh, nicméně eh, má zodpovědnost v oblasti ochrany zdraví při práci. Je třeba také respektovat subsidiaritu a přiměřenost. Dohody, které již byly uzavřeny, musí být samozřejmě posouzeny. E, I ty, které se teprve chystají, musí být posouzeny. A opět je to v e, soulad se zákonem, e, dopad na malé a střední podniky a využití příležitostí samozřejmě nesmí být měněna pravidla hry. Taky je třeba, aby na základě studii přínosu a nákladu, které se právě spouštějí. Bude třeba eh, posoudit, eh, tedy vyhodnotit jejich hodnost a dopady. Rozhodnutí, zda tyto dohody budou nebo nebudou předloženy eh, rádě ke schválení, budou vycházet právě z těchto posudků, které předpokládáme budeme mít hotové do poloviny příštího roku. Čili Eh, toto jsou akce, které chystáme, abychom se vyrovnali s danou situací. Do budoucna hm, uznáváme, že je třeba detailně se zamyslet nad možnostmi implementace článku 155 a jeho souhladu eh, s eh, takzvanou Smart Agenda komise. Komise samozřejmě si musí zachovat svoje právo iniciativy a musí eh, dbát na to, aby veškeré iniciativy byly v souladu s inteligentní regulací, to znamená, aby to bylo přiměřené, účelové a tak dále. Také je třeba, abychom se poučili ze zkušeností získaných za léta. Eh, z implementace eh, podobných eh, záležitostí. Nyní uvažujeme, že budeme aktualizovat a vyjasňovat detaily, kterými se řídí uzavírání takovýchto dohod. A ty principy, které dnes platí, jsou z roku 2002 a je třeba, aby do nich vplynuly získané zkušenosti a je nutné, aby si partneři uvědomovali, že veškeré dohody, kterých budou dosahovat, které budou zavírat, musí mít pozitivní přínosy. Děkuji vám. V době, kdy sociální výbor Rady Evropy a také Mezinárodní organizace práce poukazují na určité dysfunkce v souvislosti s dodržováním práv sociálních partnerů i v souvislosti s vyjednáváním kolektivních smluv je důležité inventarizovat si stávající stav. Já mám celou řadu otázek, ale nejprve bych dala možnost kolegům, aby se přihlásili o slovo. Kdo se chce přihlásit o slovo, máte možnost. Pan Sarkas, pan Falbr, Tak pan prosím. Sí, señora presidenta. Este es un asunto... Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se tady o téma, které pravděpodobně dneska neuzavřeme. Neboť se tady jedná o velice vážný konflikt, nejenom proto, protože hovoříme o konkrétní dohodě pro kadeřníky, ne, jedná se zde o ústavní otázky. Hovoříme tady o ústavě Evropské unie. Já si myslím, že je jasné, že se vede podle článku 155 eh, dialog se sociálními partnery. A to může vést k tomu, jestliže si sociální partneři přejí, aby takovéto dohody byly uzavřeny, tak to závisí na nich, nikoliv na komisi. Závisí to tedy na dialogu mezi sociálními partnery členských států v rámci článku 140, 153 a závisí to na tom, zda to bude přijato. Je to úplně jasná alternativa. Může rada ve své autonomii může provést to, co považuje za přijatelné, ale musí to také odpovídat zásadám sociálního dialogu. To je velice důležitá oblast eh, pro Evropskou unii, ale komise také ochraňuje smlouvy a musí tímto způsobem také jednat. To už tedy bylo historicky uděláno a tady je třeba dodržet smlouvu, která chrání práva sociálních partnerů. A tato doktrína eh, musí být respektována. Je to jedna z nejdůležitějších doktrín. Tady se jedná o závazná pravidla, která je třeba vytvořit v rámci pracovních smluv. A tady se nemůžeme z vnějšku vměšovat do tarifních vyjednávání ani do příslušnosti sociálních partnerů. Máme tady eh, skupinu 27 členských států, kde se úplně jasně eh, říká, že existuje tlak lobbystů na komisi a komise by potom nemohla dále plnit svůj úkol jakožto ochránkyně práv sociálních partnerů právo sociálních partnerů a právo členských států je tímto napadáno. Naše frakce podpoří komisi. Komise by měla mít možnost eh, prosazovat všechna svá práva a nesmí se nechat svést správné cesty tlakem některých lobbystů. Tady jsou celá řada článků eh, členských zemí, Polsko, Velká Británie, Slovinsko, Chorvatsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a tak dále. Já si kladu otázku, eh, zda tedy ty, všechny tyto státy se budou obracet ve svých dopisech na komisi. Děkuji. Podporuji to, co řekl Alejandro. Mám stejný názor a na přítomného zástupce mám dotaz. Mluvil o tom, že se má připravit nová směrnice o pracovní době. Víme, jak skončila ta předešlá a jaký parlament zlikvidoval. Proto by mě zajímalo, co si tam chtějí napsat. Jestli je No, se ještě někdo o slovo? Ne, není tomu tak. Takže já položím některé otázky. Eh, takže nejprve datum toho dopisu, to nemám k dispozici. Někteří, kteří jsou proti závěrům sociálního dialogu, tak by bylo docela dobře se z, dozvědět, kdy vlastně ten dopis byl zaslán. Já se také pokouším pochopit, jak to vypadá. Na jedné straně je tady dohoda o námořní vnitřní dopravě a na druhé straně dohoda s kadeřníky. Pokud jde tedy o tu námořní dopravu, tak mám dojem, že tady se už pokročilo dopředu. 15. Eh, února by se to mělo objevit, ale jak to vypadá s kadeřníky? To je dohoda z 26. dubna, tam jste řekli, že se objeví eh, hodnocení dopadů. Bude tahle ta studie o dopadu prováděna Pokračujete vždycky takhle? Nebo postupujete vždycky takto? Pak jste také řekl, že pokud jde o dohodu, musíte prověřit celou řadu kritérií. Zdá se to opravdu dá realizovat ve formě zákonu. Pokud jde o ty kadeřníky, Jaká kritéria musíte prověřit? Jsou tato kritéria skutečně již někde sepsána? Zmínil se také téma reprezentativy. Můžete si to odfajfkovat, že už tyhle ty podmínky byly splněny, aby ta dohoda mohla být přeměněna v evropský zákon? To byly moje první dotazy. Můžete prosím odpovědět? Oui, euh, je vais essayer de, de répondre à, ces questions en, euh, en commençant par la date. Já se pokusím zodpovědět na tyto otázky. Začnu datem dopisu, který jsme eh, získali od eh, příslušného ministra sociálních věcí a je to psáno jménem devíti členských eh, zemí plus eh, Chorvatska eh, v dopise z října 2012. Pokud se týče tedy vlastně o něch dvou dohod, to jsou ty, ta říční doprava a kadeřnici. Tak přístup jsme zvolili úplně stejný jako v září a když se ukázalo, že není možné se dopracovat k určitým informacím, získat je tedy od sociálních partnerů. A jde o informace, které by nám umožnily posoudit rozdíly mezi schválenými Eh, pravidly a mezi tím, co se uplatňuje v praxi v členských zemích. Čili byly by to informace, které by nám umožnily posoudit ekonomické a sociální dopady stávající ustanovení. Mm, tak eh, proto jsme se požád, eh, tedy obrátili na sociální partnery s oznámením, že tedy tyto informace nemáme a že je potřebujeme, tak jsme se rozhodli, že provedeme studie, které posoudí dopady eh, pracovních podmínek na příslušné sektory. Jsou to studie, které byly zadány externím konzultantům k oběma tématům, čili eh, k těm eh, vnitrokontinentálním vodním cestám a kadeřníkům. šlo tedy o e, posouzení přínosu a dopadu, a to jak ekonomických, tak sociálních. E, samozřejmě, že se opírají o studie, které již e, byly provedeny a souladu s Eurofund chtěli jsme samozřejmě také posoudit, eh, nakolik jsou reprezentativní signatáři obou dohod. Eh, pokud se týče kompatibility eh, s evropskou legislativou, to jsou kritéria, která jsme doporučili my, tak už se nám poměrně podařilo dosáhnutého pokroku, ale teď ještě čekáme tady na ty ekonomické a sociální dopady, čili v tom, eh, jaký bude rozdíl mezi nynější situací a situací po, nebo na základě těchto dohod. Eh, podobně jako posouzení dopadu a smart regulace. Eh, to všechno jsou záležitosti, které se vyvíjí v čase a jsou tedy eh, založeny mimo jiné na současné situaci, a to už eh, vlastně na těch desetiletých zkušenostech taky. Komise samozřejmě má právo a de facto povinnost respektovat výsledky sociálního dialogu. Nicméně, pokud členské země požádají o předložení návrhu radě, tak to uděláme, ale my nejsme pouze nějaká podatelná, která to někam pošle, my musíme také přeskoumat kvalitu toho, co jsme dostali, co posíláme dál a přeskoumat, zda to zaslouží legislativu. Všechny členské země mají právo na informace o dopadech této legislativy. Komise tedy má vlastně nyní dopis, kde se popisují pozice několika členských zemí. Tento dopis nemůže eh, pozici komise změnit, poněvadž přišel po té, co jsme přijali rozhodnutí. Žádá se tam také o revizi směrnice o pracovní době. v příštích dnech a týdnech. Očekáváme výsledky vyjednávání sociálních partnerů napříč odvětvími. Jinými slovy, eh, Business Europe, eh, CET e a e ITUC začaly eh, vyjednávat už v druhé polovině roku 11 a My tedy čekáme na výsledky a opravdu možná už během několika příštích dnů. Samozřejmě, jakmile je dostaneme, provede komise jejich analýzu a samozřejmě předložíme radě příslušné informace a také kolegiu eh, komisařů. Pan Sarkas. My plantean... Ano, odpověď <clears throat> ve mně vzbuzuje nové otázky. Nebo je jasné, že se zde nejedná jenom o vypracovávání dokumentů. Komise může samozřejmě všechno analyzovat, to ji nikdo nemůže vzít, ale musí také ověřovat kvalitu a zásady které jsou uvedeny v dokumentu a ve smlouvách a samozřejmě také právní zdroje evropského práva. A mě zajímá především to, abych viděl, že to, co tady sledujeme, je to, co jsme historicky dělali vždycky. Tady se nejedná pouze o tento referenční bod, ten dopis členských států. Tady samozřejmě také existovalo určité stanovisko, které zastávali kadeřníci a v dohodě mezi sociálními partnery, například z Nizozemska, což znamená, že tady je odsouhlasený tlak ze strany určitých zaměstnavatelů. A tady jsme pod velkým tlakem, abychom tady v podstatě znehodnotili to, co bylo svobodně odhlasováno s různými zeměmi. A to, co tady eh, bylo zmíněno, bude se provádět hodnocení a analýza a to se bude lišit od toho, co jsme dělali v minulosti. To bych rád věděl. Jsou to stejné postupy, které jsme provozovali v minulosti nebo ne? Možná bychom tedy měli postupy změnit. Děkuji za vaši odpověď a chci říci, že v Dublinu se to prověří a já si myslím, že ta nadace je dobrá a považuji za dobré, že ty výsledky už předala dál, pokud jde o kompatibilitu s evropskou legislativou. Komise pracuje dobře a rychle a myslím si, že to slibuje úspěch, dosáhnout cíle, že dohoda by už mohla být uzavřena v únoru. Ještě všeobecnou poznámku. To nemá nic společného s odpověďmi nebo se schopností odpovídat. Je to veřejná diskuze a já musím konstatovat, že komise tady vlastně nemůže měřit dvojím eh, metrem. Já jsem nikdy neviděla, že by tady se provádělo hodnocení, když by se jednalo o Même chose. Sixpack a Tupek, ale jedná se tady o sociální eh, dialog a to není úplně to samé. A moje poslední otázka. Komise nemůže být jednoduše po, eh, poštovní schránkou, musí také vyvíjet svoje iniciativy. Tady vzniká dojem, že v sociální oblasti eh, komise není tak žhavá na to, aby toto právo využívala. Proto tedy následující otázka. Jestliže nejste jenom poštovní schránka pro ty dohody, jak tedy budete zacházet s tím dopisem? Neboť tento dopis poručuje vaše právo na vlastní iniciativu. Tady musíte mít určitý prostor pro jednání a proto to musíte vyžadovat i vůči členským státům. Tady jsou tedy různé výsledky té studie, ale možná byste mohli říci, jaký bude ten problém s tím dopisem členských států, protože tím byl porušen váš monopol na iniciativu. Já bych tady měla ještě celou řadu dalších otázek, ale nechci ztrácet příliš mnoho času s tímto bodem pořadu jednání, tak vás prosím odpovědět de la directive travail. Promiňte, ještě jedna otázka, která se týká směrnice o pracovní době je, tady bylo řečeno, že platí ten týž postup. Od počátku tohoto legislativního období byla odpověď komise, aniž by se tedy musela chopit v této oblasti iniciativy taková, že sociální partneři se musí dohodnout. A my jsme vždycky přemýšleli o tom, když nebude dohoda mezi sociálními partnery, jak to bude vypadat. Když bude ta dohoda, tak je to v pořádku, ale v případě, že nedojde k dohodě, tak musí použít komise své právo iniciativní. Jestliže tedy nedojde k dohodě mezi sociálními partnery a nebo když to bude v rámci té dohody o pracovní době, tak by přece mohli e, napsat stejný dopis a pak bychom měli e, úplnou blokádu, jako jakoukoliv, pro jakoukoliv iniciativu sociálních partnerů, což je podstatný bod eh, pro práci evropské legislativy. A je to také podstatný bod pro konkurenceschopnost Evropské unie. Eh, eh, ano, já bych rád objasnil jednu věc. Kritéria, která aplikujeme k hodnocení dohod sociálních partnerů, to jsou stejná kritéria, která jsme používali předtím, jak o tom také hovořil pan Sarkas. Takže analyzujeme reprezentativitu, kompatibilitu s aký komunatér, potom analýza dopadů na malé a střední podniky a v případě takových dohod které vznikly na základě iniciativy sociálních partnerů, aniž by konzultovali komisi, tak eh, tam hodnotíme přidanou hodnotu a přiměřenost těchto kroků. To byla kritéria z 90. let, ale používala se i později. V tom se tedy nic nezměnilo. Aspekt, kde se nyní objevuje možná něco více požadavků, tam jde o množství dat, o skutečná fakta, která potřebujeme pro naši analýzu. A ukázalo se, že zde došlo k určitému vývoji. Je to tak, že každý návrh komise je doprovázen také analýzou dopadů. Došlo zde k vývoji a my bychom rádi aplikovali tyto zásady také k lepšímu zdůvodňování našich analýz. Ale, jak už jsem řekl, platí ta kritéria, která platila i dříve, v tom se nic nezměnilo. A ještě jednou zopakuji to, že bychom si přáli větší faktickou základnu, než co nám předkládají sociální partneři. O tom jsme se e, rozhodli ještě předtím, než jsme obdrželi dopisy členských států. Je celá řada příkladů, kdy komise dostává dopisy od sociálních partnerů, od vlád nebo od různých organizací, protože vědí, že komise připravuje eh, nějakou legislativu v rámci jejího práva iniciativy a tak se snaží tlačit na komisi. Takže ono to není poprvé, kdy takový dopis dostáváme. A na dopis je samozřejmě správné odpovědět, nicméně ten dopis nebude mít dopad na aplikaci kritérií ze strany komise. Jak už jsem řekl, na dopis odpovíme a je to dopis jako jeden z mnohých, které dostáváme za účelem ovlivnit komisi. Potom ještě k otázce směrnice o pracovní době. I zde budeme aplikovat stejná kritéria, to je jasné nevidíme důvod, proč bychom je aplikovat neměli. A co se týče analý- eh, výsledků prováděných analýz, tyto výsledky bývají zveřejňovány paralelně, takže není tak, že bychom eh, něco zveřejnili dříve, něco později, ne, vše hm, zveřejňujeme souběžně. A ty informace, které máme k dispozici v souvislosti s reprezentativitou, na základě těch eh, docházíme k tomu závěru, že v těch dvou případech, to znamená v případě kadeřníků a vnitrostátní plavby, byla kritéria dodržena. Nicméně publikování těch výsledků eh, vyjde stejně jako analýza sociálních a právních dopadů. Jo, jenom velmi stručně, já bych rád eh, řekl panu Silvovi, že my se v tomto konkrétním případě touto cestou nevydáme. My nechceme banalizovat takový dopis. Musí se s tím zacházet na stejné úrovni, tak jak komise přijímá i dopisy od občanské společnosti. A je s tím také spojený legislativní proces kdy se členské státy vyjadřují v radě. Ale měli by, měla by zde mít možnost eh, určitá kritéria. Pro mě to není žádná banální záležitost, je to opravdu důležitá věc z hlediska obsahu i z hlediska postupu. A mělo by se to náležitě zohlednit v radě. Ano, říká paní předsedkyně. Takže dále se nyní zajít nedá. Při aktuálním stavu děkujeme vám, že jste se zapojil do této výměny názorů a uvidíme, jaký bude také názor jednotlivých frakcí. Tím jsme tady uzavřeli tento bod našeho programu. A nyní si posadíme do stroje času a budeme se věnovat bodům, které jsme chtěli projednat už včera. Myslím, že je to bod 11. Zkusím si ještě nalézt francouzský název Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Jedná se o návrh stanoviska paní Nadi Hirš. Toto stanovisko je určené pro výbor Libé, kde je zpravodajem Jan Albrecht za zelené. Takže paní Hirš, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Momentálně probíhá velká diskuse o ochraně osobních údajů a náš výbor pro zaměstnanost má možnost eh, vyjádřit se prostřednictvím stanoviska. Já jsem se pokusila ve svém stanovisku zaměřit na článek 82. Dovedete si jistě představit, že o ostatních článcích probíhá také celá řada diskuze v příslušném výboru. Libe. Takže e, pozměňovací návrhy se týkají hlavně bodu odůvodnění a článku 82. Měli jsme už krátké setkání stínových zpravodajů, abychom se dohodli na postupu. A v hrubých rysech jsme se shodli na tom, že se hlavně zaměříme na ten článek 82. A to také proto, že tady máme nejlepší možnost, že se tam skutečně náš názor odrazí samozřejmě třeba diskutovat o celém tématu v rámci výboru. Zatím tomu bylo tak, že článek 82, který se zabývá zpracováním osobních údajů v eh, pracovně právních stazích eh, v takové dosti rudimentární podobě v návrhu nařízení. A proto bylo naším cílem zařadit několik dalších aspektů. Během rozhovoru jsem zjistila, že v jednotlivých členských státech existují různé úrovně ochrany osobních údajů pracovníků. I zde jsme si tedy vytyčili cíl hned v první větě změnit formulaci v takovém duchu, že v těch zemích, kde je vyšší úroveň ochrany, si ty státy vyšší úroveň ochrany mohou zachovat. Takže původní formulaci jsem změnila na formulaci v souladu s pravidly tohoto nařízení. To tedy znamená, že ty státy, kde je vyšší úroveň, si mohou tuto vyšší úroveň zachovat. Dále kolektivní smlouvy. Ty často zahrnují otázku ochrany osobních údajů a jde o to, aby byly zahrnuty sem i kolektivní smlouvy. To jsme učinili. Naším cílem bylo také naformulovat minimální standardy jak už jsem řekla, uvědomuji si, že v různých státech je různá úroveň ochrany, ale myslím si, že minimální standardy, které jsme zde naformulovali, jsou takovým tím minimálním rámcem, který lze v nařízení nalézt. Například zpracování dat pracovníků bez toho, aby, aniž by byli informováni, eh, je nepřípustné. Nebo například monitoring, sledování tajné sledování je nepřípustné. A nebo akusticko-elektronické sledování právě v těch částech eh, podniku, které eh, slouží eh, zvláště soukromému životu, například šatny nebo sanitární zařízení, že to je také nepřípustné. Dále jsme zjistili, že by bylo také vhodné se zabývat používáním telefonů, Eh, e-mailu, internetu, eh, zaměstnancem, že když jsou zde k tomu dohody, tak eh, zde musí být i omezen přístup zaměstnavatele jenom na určitou míru. Také jsme zde chtěli uvést osoby, které fungují jako inspektoři ochranných údaj, eh, ochrany osobních údajů, aby měli lepší ochranu před propuštěním. Musí mít, taková osoba v podniku musí být lépe chráněna, protože má opravdu důležitý úkol. Potom také mm, předávání osobních údajů v rámci eh, koncernu, v rámci skupiny podniků, v rámci možností přípustnosti a je to přípustné, pokud e, jsou dodržnutá náležitá opatření a nejsou v rozporu těch, jejichž práva mají být chráněna. Potom otázka třetích zemí, to se řeší separátně v kapitole 5. Nejspornějším tématem je jistě ta otázka, nakolik může, má být umožňován souhlas ze strany zaměstnance. Zcela ho vyloučit ten souhlas, to by znamenalo velké e, nevýhody. Také třeba v oblasti e, dobrovolného spoření na podnikový důchod nebo čerpání místa ve škole, a proto nechci, aby byl aplikován článek 7.4, pokud zpracování dat má pro, implikuje pro zaměstnance nějaké hospodářsko-ekonomické výhody. Mělo by to být nadále možné takto postupovat, například se zeptat zaměstnanců, zda eh, mají zájem o eh, místo ve školce nebo družině, protože pak eh, má možnost získat takové místo. Ale že to jsou takové aspekty, kde jsme si říkali, no, zde to má opravdu smysl umožnit to udílení souhlasu. Potom akty přenesené pravomoci. Zde jsme jasně řekli, že si nepřejeme, aby měla komise možnost z materiálního hlediska něco měnit. Jsou to velice citlivá témata a proto si nepřejeme, aby zde byla komise aktivní prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. Ale co se týče bezpečnostních nebo bezpečnostně technických standardů, tak zde je přiměřené, že občas komise po dohodě eh, vypracuje nějaká nová kritéria nebo se zajistí ten příslušný standard bezpečnosti. To jsou tedy v hrubých rysech eh, naše změny, také jsme rozšířili ten článek 82, ale myslíme si, že ochrana osobních údajů pracovníků je natolik významné téma, že si zaslouží trochu rozsáhlejší článek. Termín pro pozměňovací návrhy je 11. prosinec a také se pokusíme dát dohromady kompromisy. Také se plánují dvě setkání stínových zpravodajů, protože víme, že se zde bude ještě detailně diskutovat. Děkuji. um, Alexandro Serkas et puis Alexandro Serkas a potom Madame McIntyre, McIntyre správněji. Z komise se nechce nikdo vyjádřit, přece jenom, dobře. Takže komise se dostane ke slovu poté. Prosím, pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Evelyn Rinier, naše stínová zpravodajka, musela bohužel někam jinam z důvodu časových změn, které tady máme v programu a e, požádala mě, abych přednesl několik e, připomínek e, na adresu návrhu paní Hirsch. Samozřejmě se stínovými zpravodaji jsme byli ve spojení, to bylo velice důležité a pozměňovat považujeme za velice dobré. Tam byly vyjasněny body, které pro nás byly velice důležité. Je to velmi důležitý spis pro ochranu zaměstnanců a my souhlasíme s výjimkou čtyř bodů. Tam mohou být také zřízeny minimální standardy a to se může projevit velice pozitivně pro ty, kteří jsou zodpovědní za ochranu dat. Zaměstnanci, kteří musí převzít tento úkol, musí být samozřejmě také chráněni ze strany podnikatelů a podniků. To je jasné, všechno, co se týká privátní sféry zaměstnanců, musí být tímto textem chráněno, musí být jasně rozlišené, co je pracovní pracovní život, co je soukromá sféra a samozřejmě je nutno zakázat všechno to, co by mělo něco společného s tajným sledováním. Momentálně musím říci, že tento dialog eh, budeme pokračovat a článek 82 není dostačující, abychom mohli chránit tolik důležitých zájmů, které tím jsou dotčeny. Některé z těch otázek, které jsou pro nás důležité, bych tady zmínil. 250 čili 90 zaměstnanců nemá vůbec žádnou ochranu to je vlastně něco, co by vůbec nemělo pro 90 zaměstnanců v Evropě platit. A my si myslíme, že je velice důležité postarat se o to, aby Odbory a zástupci zaměstnanců byli konzultováni, aby se mohli podílet na stanovování těchto bodů, protože oni se v tom velmi dobře vyznají ve všem, co se týká dynamiky podniku a pracoviště vědí, kde jsou potíže, kde jsou ty body, které mohou způsobit většinu problémů. Nikdo to neřekne nahlas, ale v podnicích existují černé listiny těch zaměstnanců, kteří jsou aktivní v odborech a nebo se starají o ochranu zdraví a tak dále to je dokonce dále předáváno prostřednictvím e-mailu. Tyto černé listiny opravdu existují a my musíme přispět k tomu, aby byly odstraněny. To je vlastně něco, co je proti odborové svobodě. A my se skutečně musíme postarat o to, aby tyto hrozby nemohly být za pomoci technologických prostředků dále rozšiřovány. Tyto seznamy by samozřejmě měly být omezeny. To je pro nás velice důležité. A pokud jde o tento spis, tak se k tomu opravdu přibližujeme, k tomuto našemu cíli, ale nesmíme zapomínat, že pokud by mělo dojít ke konfliktům, když by se mělo jednat o hmotné zájmy a také o základní práva zaměstnanců, co to znamená ochrana soukromé sféry? To je přece ochrana za, pro zaměstnance která je v tomto textu. A všechny frakce a zpravodajka musí skutečně spolupracovat, aby dospěli k dalším vylepšením. Děkuji, Madame McIntyre. Thank you. Um... Děkuji. Především chci velmi poděkovat zpravodajce za odvedenou práci a za spolupráci. A těším se na další spolupráci na setkání s těmi zpravodajům se domníváme, že smyslem této regulace je přehlednost a jasno pro firmy v Evropě, aby věděli, co se od nich žádá. Takže e, pokud tato regulace by měla mít také e, článek 82 o zaměstnanosti, tak je třeba bylo jasné, co žádáme od členských zemí. Neměli bychom zbytečně předepisovat e, detaily, ale hlavně bychom eh, měli dbát na to, aby neutrpěli malé a ještě menší podniky po Evropě. Také je třeba vzít úvahu, že mnohé členské země o ochraně dat mají fungující legislativu. Měli bychom tedy zajistit to, aby členské země nebyly tímto návrhem omezovány ve své, dočasné, ve své současné činnosti, čili je třeba tam mít určitou flexibilitu. Současně s tím je třeba udržovat vysoké standardy a poskytnout rámec také pro ty členské země, kde není eh, přiměřený eh, rámec ochrany, aby si ho mohli vytvořit. Já si myslím, že eh, tady také v článku 2 nám eh, vadí, že se tam nezměňuje transparentnost, přiměřenost informací, nic o zabezpečení dat a nic o zvyšování povědomí o držených informacích, tak aby tedy eh, pracovníci věděli, co jsou to za data, s nimiž pracují. Nicméně eh, takový Zastřešující eh, obava je to, že bychom si nepřáli, aby komise měla delegované pravomoci v oblasti zaměstnanosti. Obáváme se, že by to mohlo mít eh, nechtěné eh, důsledky nenápadného přesunu pravomocí směrem ke komisi, která by pak mohla velmi rychle měnit pravidla. Toho se bojíme nejvíc. Myslím, že máme tam zhruba 90 nebo přes 90 delegovaných aktů v tomto nařízení. To je eh, víc, než je normální. A my bychom tedy eh, to měli zrovnovážnit a nechtěli bychom, aby eh, ten text příliš nabobtnám nám a samozřejmě nechceme předávat příliš mnoho delegovaných pravomocí komisy. Děkuji vám. Má tady někdo ze zástupců komise chuť něco říci? Ano, dobré ráno, já jsem Tomas Cedik z Evropské komise DG Justice eh, v referátu pro ochranu dat. Eh, vážené dámy a pánové poslanci, eh, komise vítá vaše angažma, tedy prostřednictvím stanoviska paní zpravodajky Hirsch. Komise vítá velmi dobrou spolupráci s Evropským parlamentem v oblasti tohoto reformního balíčku ochraně dat. Paní zpravodajka to už řekla. Ona se soustředuje na věc, která je důležitá pro členské země i pro komisi. A sice na ochranu dat v souvislosti se zaměstnaností. My jsme se pečlivě zabývali jejími návrhy a domníváme se, že je zřetelně patrné to, že paní zpravodajka se snaží výrazně poukázat na ty důležité věci v rámci chystaného nařízení. My všem víme, že současná eh, směrnice eh, k ochraně dat, což je směrnice 95 56, tak ta je rozvíjena dále eh, chystaným nařízením a chceme, aby eh, to nové nařízení eh, zlepšilo standardy ochrany a nikoli oslabovalo. Pokud by členské země měly pravomoc zavádět nebo udržovat vyšší úroveň ochrany v souvislosti s zaměstnanci, pak je to totéž, o co usilujeme my návrhy paní zpravodajky je třeba také vnímat ovšem v souvislosti s ostatními ustanoveními eh, nařízení eh, v souvislosti se splatným právem. A my tedy tyto pozměňovací návrhy nevnímáme tak, eh, jako něco, že by, co by mělo stát v cestě svobodného pohybu dat, osobních dat uvnitř Evropy. Pozitivně vnímáme také zmínění podnikových nebo kolektivních eh, smluv, pokud tedy budou právně platné, to je důležité. A také komise je pro posílení eh, podnikového ochránce dat. To také vychází z našeho nařízení, tedy návrhu nařízení, že tedy potřebujeme mít v podnicích nezávislé ochránce dat bez, kteří eh, nebudou vystaveni eh, jakémukoliv tlaku. Prostě jde o to, aby osobní data v podnicích eh, se zpracovávala bez škody pro zaměstnance. To ovšem máme v článku 36.2. Tři otázka je, jestli je, jestli to trošku narušuje tedy tu souvislost, tento pozměňovací návrh. Jinak, eh, pokud se týče eh, pohyb dat eh, o zaměstnanců v rámci koncernu nebo nějaké podnikové skupiny, tak to už v rámci EU je možné a je to řešeno stávajícími právními předpisy. Naše nařízení toto v článku 6.1f zachovával. E, také pokud se týče těch hlavních pilířů, e, s tím naprosto souhlasíme, ale e, podobně jako další pozměňovací návrhy, tady také trošku zvedáme varovný prst, aby nedošlo k rozporu se jinými předpisy téhož nařízení a aby bychom nebyli svědky ne, nezamyšlených eh, důsledků, které by byly k nevýhodě zaměstnanců. Například pokud jde o eh, pokud jde o možnost eh, souhlasu zaměstnance, pokud mu z toho plynou výhody, tak to se dá také velice snadno obrátit. Takže Eh, na to pozor. A jinak děkuji vám zatím za pozornost a za spolupráci. Merci, madame la rapportrice. Eh, děkuji, eh, paní zpravodajka. Děkuji. Děkuji vám za poznámky a návrhy. Dávám právo panu kolegovi Cerkasovi, že v tomto nařízení jsou i další aspekty, které se týkají zaměstnanců a e, také e, tady e, někteří kolegové oznámili chystané pozměňovací návrhy. To je naprosto v pořádku, ale já bych ráda, abychom to příliš nerozmělnili, abychom to neoslabili. Zejména pokud se týče článku 82, já ta diskuse o 52 zaměstnancích ale ta debata probíhá také ještě v dalších výborech. Eh, samozřejmě jde o to, aby většina nebyla vylučována, prostě je to o těch hranicích. Otázka je, jestli tam dá číslo nebo nějakou kontextovou formulaci, čili eh, je nyní v běhu debata o formulacích. A samozřejmě Eh, pokud eh, budou pozdělací návrhy k dalších eh, článčím článkům, ano, proč ne, ale přesto si myslím, že tedy ta 82 je nejdůležitější. Jinak samozřejmě se tady hovoří o dalších věcech, jako třeba černé seznamy, černé listiny spíše, to by to v podstatě je zakázané. A také se pokoušíme tomu zabránit. Myslím, že ještě jeden bod tady máme a to je harmonizace ochrany dat zaměstnanců, eh, paní kolega McIntyre. Samozřejmě podniky by si přáli kompletní harmonizaci, aby nemuseli studovat v každé zemi jiné předpisy. Na druhé straně ovšem eh, malé a střední podniky Eh, by neměly být zatěžovány příliš vysokou měru byrokracie, pokud se budou snažit plnit velmi náročné, náročná kritéria ochrany, či tady je třeba najít zlatou střední cestu. Pokud se týče delegovaných právních aktů, ano, i zde probíhá debata v různých výborech, také snaha o jakousi klasifikaci toho, eh, které delegované akty chceme, které nechceme, které mají smysl, které chceme zpracovat. A na druhé straně je tady ta otázka o dalším kroku a sice to by bylo, že by si to rozhodovali právě ochránci dat a my jako Evropský parlament bychom to vůbec neměli co mluvit. Takže já děkuji také za komentáře ze strany komise. I zde se snažíme o maximální měru optimalizace a my jsme eh, si uvědomili, že ten eh, pozměňovací návrh, který jsme předložili, budeme muset ještě upravit. Problém to pro nás samozřejmě není cílem opravdu, jak řekl pan Sarkas, abychom předložili co nejkvalitnější dokument a odstavec a, a nejlépe chránili eh, práva zaměstnanců. Výborně, děkuji. Lhůta je tedy 11. prosince poledne. 23. 24. ledna se to ještě prověří. Na kompromisy máte dostatek času, pak to tedy bude také ještě odhlasováno ve výboru Libe. A další hlasování bude potom až v dubnu. Takže Dneska je to vlastně dopoledne věnované paní Hirš, protože ona má dala znovu slovo, aby nám představila ty pozměňovací návrhy, které mají vliv na pracovní trh. Je to 199 pozměňovacích návrhů. To je tedy zpráva, které se, kterou se zabývali také AFET a výbor žen. A k této zprávě máme ještě asociovaný postup s výborem Libe. Tam máme pana Filipa Klejse. Nevím, je tady přítomen? takže bude zahrnut do toho v písemné formě. Prosím, paní Hirš, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat za pozměňovací návrhy. Bylo jich 199 na nejrůznější témata a proto tedy to bylo velice zajímavé přečíst si všechny tyto pozměňovací návrhy které zde byly předloženy, jak už jsem řekla, byly rozdílného charakteru a proto se o některých zmíním, nebudu to probírat jednotlivě, jenom chci říci, že s některými možná byly možná problémy, spíše jsou to ty, co spadají do kompetence LIBE, především co se týče práv rodinných příslušníků, to ještě uvidíme, za to do toho budeme moci zapracovat. Jinak tedy většina pozměňovacích návrhů. Ty se pokusíme tedy zahrnout do kompromisních návrhů, protože se zabývají velice podobnými tématy. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které jdou úplně jiným směrem. Jsou mnohem restriktivnější. Prosím vás, mějte proto pochopení. Tyto pozměňovací návrhy nebudou v tomto smyslu zahnuty do kompromisu, protože se ubírají jiným směrem. Kromě toho ještě několik problémů formulačních tradičních a překladových, které se tady objevily. Toto téma eh, bylo vypracováno německými chytrými hlavami. Eh, někdy to možná bylo ale špatně přeloženo. Možná se tam byly vynalezeny nějaké nové formulace, ale já doufám, že se dá vysledovat, co jsme, nebo co bylo míněno. Téma které se týká formulace ilegální migranti, to tedy můžeme eh, změnit do neregulárních migrantů. To byl návrh pana Žilamberta, to je tedy problém, který tedy takto vyřešíme. A potom pokud jde o práva žen a práva, která se týkají LGBT, to je něco, co jsme chtěli škrtnout, ale to, které, ty témata, která k tomu přispě, byla přidána, ty shrneme do jednoho odstavce. Pak jsme tady měli ještě pozměňovací návrh 33, který se týkal etických znalostí, etik business tam tedy doufáme, že jsme to správně pochopili a Možná, že bychom tady k tomu mohli stručně zaujmout stanovisko, co tím bylo míněno. Máme tady mnoho pozměňovacích návrhů z různých tematických oblastí a my se snažíme spojit to do kompromisních návrhů. Já vás prosím o pochopení, že jsme to rozčlenili tematicky. Jsou tady různé pozměňovací návrhy, které jsou, se vztahují k jednotlivým odstavcům. My jsme se pokoušeli postupovat eh, podle tematického členění. Možná, že to nenajdete tam, kde jste to eh, předložili, ale najdete to možná někde eh, v jiném členění, kde to bylo tematicky schrnuto. Také tady jsem naplánovala dvě setkání se stínovými zpravodaji. Jedno se koná příští týden. Dostanou kompromisní návrh ještě tento týden, aby byl dostatek času se na to do příštího týdne podívat. To bylo tedy vše z mé strany. Pokud jde o ten čas, který mám k dispozici, není ho mnoho, takže tedy doufám, že jsem to stihla a těším se na setkání se stínovými zpravodaji příští týden je, m'excuse que ça, ça tombe sur vous, mais vous savez, moi, je préside tous nos travaux. Et... Dámy a pánové, já se omlouvám, že to není padá na vaši hlavu, ale je třeba opravdu dbát na kvalitu naší diskuse na plénu, pokud eh, jde jenom o, půjde jenom o formálně procesní otázky, tak potom ten názor našeho výboru zcela v té rozpravě zanikne. A objeví se možná jenom někde na pracovních skupinách nebo u kávy, ale to jsou ty vlastní věci. Takže komunikace o vývoji názorů poslanců, ta by měla proběhnout přímo na výboru, což jsou schůze, které jsou otevřené a přístupné všem. A máme tady téma mějšího rozměru integrace cizinců na pracovním trhu. To není žádná e, drobnost. Paní zpravodajka nám vylíčila nejdůležitější prvky, ale když potom dochází k diskusi a k třenicím, tak opravdu je to důležité, ale prostě potřebuji zde vyjádřit určitou svoji frustraci. Protože tato schůze tu lze prostě sledovat na internetu i přímo v sále.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 Takže dovolte, abych prezentovala jeho text. Tak eh, především eh, chce poděkovat eh, za doko na spolupráci se svými zpravodaji v oblasti migrujících pracovníků. Situace v Evropské unii ukáže, ukazuje, že ekonomika zpomaluje a že je třeba, abychom k efektu migrace přistupovali otevřeněji. Je o nepopiratelně nezbytné, aby se naše trhy na celé evropské úrovni více otevřely a aby tam, kde je nedostatek pracovníků, aby to mohlo být naplněno migra- migranty. Eh, je třeba samozřejmě to řídit prostřednictvím vzdělávání těchto pracovníků a eh, školit je eh, v potřebných dovednostech, produktivitě, tak, aby skutečně doplnili potřebu našich pracovních trhů. Dalším aspektem, který bych chtěl zdůraznit, je současná hospodářská situace v EU a také eh, nepříliš dobré výhledy na hospodářský růst. Z tohoto hlediska bych chtěl zdůraznit, že eh, migrace je třeba eh, vnímat eh, v souvislosti se stávající legislativou a je třeba zajistit, aby stávající legislativa byla také vynucována. Za druhé, rozvoj pracovního trhu v jednotlivých členských zemích eh, je velmi divergentní. Takže integrace cizinců do našeho pracovního trhu, naší pracovní trhu je třeba provádět tak, aby to bylo ku prospěchu. Je naší zodpovědnosti toto vše řádně vysvětlovat evropským občanům. Vzhledem k neochotě některých členských zemích otevírat své pracovní trhy zahraničním pracovníkům. Považuji za velmi důležité to, aby probíhal intenzivní dialog s občany a dalšími hráči, tak, abychom mohli omezovat negativní dopady migrace pracovních sil. Závěrem bych rád zdůraznil, že pokud vhodným způsobem tento problém vyřešíme, bude evropská ekonomika opět nahoru. Je třeba, abychom eliminovali zbytečné bariéry a sledovali společný trh, tak, trh práce tak, aby eh, tento vývoj byl pozitivní. Děkuji vám eh, tolik tedy jménem pana poslance Tréna Agránu a mohu ještě k tomu dodat něco vlastním jménem? Domnívám se, že usnadnění integrace zahraničních dělníků má velký vliv na eh, trh práce. V návrh eh, návrzích poukazují na to, že pokud uvažujeme o nástrojích eh, pro nábor pracovníků na pracovním trhu eh, je třeba uvažovat také o možnostech eh, zaměstnávání cizinců, tedy ze třetích zemí, zejména těch, kteří již bydlí na našem území. V souvislosti s tím je třeba, aby se respektovaly evropské rámce kvalifikační, Podstatné je, aby se eh, to, čeho již bylo v jednotlivých zemích eh, dosaženo, eh, aby se toto mohlo šířit dále. Vzhledem k tomu, že tento systém se už uplatňuje vůči našim vlastním občanům, mohl by být užitečný také vůči migrantům ze třetích zemí. Důležitým aspektem rozhodování o, demi, o migraci jsou znalosti o tom, Eh, jak, eh, co platí tedy v cílové zemi na trhu práce, ale také eh, jaké povinnosti mají občané. Domnívám se, že by tyto informace měly být dostupné všem těm, kteří rozhodují o imigraci. Děkuji vám. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai stengsiuosi atkreipti dėmesį keletą momentų paní předsedající. Ráda bych upozornila na několik málo bodů. Za prvé, zpráva Nadě Herše je velice dobrá, ehm, nicméně bylo k ní podáno více než 200 pozměňovacích návrhů a já bych řekla, že tato zpráva, ehm, myslím, bude velice dobrá. Já bych chtěl eh, dosáhnout kompromisního eh, říz, eh, no, kompromisní dohody, pokud se týče podnikatelů přicházejících ze třetích zemí. Je pravda, že oni nejen tedy tvoří pracovní místa, ale mm, také to má co dočinění se sociálními pohyby a sociální soudržností. Další bod, pokud se týče integrace migrantů je eh, vzdělávání, vzdělávání eh, těchto pracovníků, přístup, eh, jejich přístup ke vzdělávání. Lidé ze třetí zemí mají obvykle nižší vzdělání než občané EU. Z toho důvodu je třeba pozbuzovat členské země, aby umožňovali dětem migrantů získat vzdělání a také, aby zaměstnanci vzdělávací institucí byli schopni pracovat eh, s dětmi cizinců. Také bych chtěla dodat něco eh, k pozici paní Hirsch. Domnívám se, že tedy zodpovědnost za integraci eh, musí být nejenom na jejich zemi původu, myslím tedy integrace na pracovním trhu. Důležité je ovšem také to, že eh, tuto zodpovědnost nelze přímo a v plném rozsahu přesunout na země hostitelské. Hovoříme-li o zodpovědnosti za úspěšnou integraci, musíme se tedy soustředovat na obojí i na hostitelské země. Také bych eh, si přála, aby kolegové přeskoumali možnost celoživotních vzdělávacích programů a programů mobility a jejich nabídka třetím zemím. Pokud se týče bodovacího systému navrhovaného pravodajkou, tak eh, já tady vnímám problém v tom, že ten systém není ještě prověřen. Není jasné, jak by měl být aplikován, jak by měl fungovat v členských zemích. Čili má to své nedostatky a já si nejsem jistá, zda by právě tento systém něčemu pomohl. Možná, že by se mohla najít nějaké řešení k bodovému systému, ale nenavrhujeme, aby byl oplatňován celoevropský a já doufám, že tedy v rámci eh, stínových zpravodajů najdeme řešení. Um, uh, Děkuji, paní předsedající. Mm, také chci říci, že se domníváme, že ta původní zpráva eh, byla velice dobrá eh, jako východisko, nicméně máme tedy pár problémů s odstavci 7 a 8. Eh, také souhlasím s tím, co bylo řečeno právě teď o hledně vodového systému, tak eh, snad eh, se k tomu dostaneme. Také v odstavci 29, 28, že to je ten režim sociálního pojištění, tak Nadia ví, že toto nám jde poněkud proti srsti. Takže tady je tady je, může od nás očekávat radikální návrhy ve smyslu eh, vymazání, zrušení, ale možná, se domluvíme na něčem měkčím. Jinak ta dimenze bezpečnostní, eh, to je eh, pozněcí návrh 182 a následující. Eh, existují takzvaní eh, cirkulující migranti a tak dále a pohybují se po Evropské unii mezi více zeměmi. A to znamená, že eh, tím pádem by čelili sérii dvoustranných dohod, poněvadž Evropská unie nemá smlouvy jako celek s třetími zeměmi třeba mm, také eh, fórum na úrovni EU, eh, fórum expertů. Eh, s tím právě začínáme snažit to vůbec život, abychom našli nějaké řešení. Také jsme spolu s dalšími poněkud stížili, tedy zpřísnili bariéry integraci, ovšem čelíme tady samozřejmě problémům a eh, obviněním se xenofobie a tak dále. Eh, pak tady máme samozřejmě zaměstnavatele a jejich integrace, eh, čili otázka je, co bychom mohli naložit na zaměstnavatele, co by měli dělat jiní. A pak je tady otázka těch aktérů, kteří by se měli zabývat otázkami integrace. Eh, dále, pokud se týče eh, přístupu, tak eh, tady jsme měli už řadu různých debat a mě by skutečně zajímalo, nakolik opravdu všichni chtějí poskytovat třeba jazykovou výuku a podobně. Čili já myslím, že mám tady 123 pozměňovací návrh, který opět spojuje důležitá témata po sobě na evropskou úroveň. Jinak eh, eh, myslíme si, že bychom měli se snažit dosáhnout tematických kompromisů spíš, než se soustředovat na jednotlivé odstavce, poněvadž je celkem jasné, když si čtete tyto posměňovací návrhy, tak tam skutečně je hodně nejasných most. Eh, děkuji za eh, to změn formulace na neregulární a opět eh, těšíme se na plodnou debatu nad kompromisy. Možná, že uvidíme, jak to bude výboru Libe, tam to může být negativnější. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Ne, není tomu tak. Takže paní zpravodajka Děkuji za všechny připomínky Nemám žádný problém, vážená paní předsedkyně, hovořit třeba celou hodinu o své zprávě a diskutovat o tom, ale problémem je tady organizace. Vlastně už včera jsme měli na pořadu tento bod jednání, ale byl posunut. Samozřejmě a teď máme určitý nedostatek času, proto budu stručná, ale také chci přesto reagovat na odezvu. Centrální bod například kvalifikace, přístup eh, k jazykovému vzdělávání a eh, jazykové kurzy, které musí být k dispozici. To je v různých členských státech různě vyřešeno a to je tedy centrální aspekt, který do toho chceme zahrnout. Nejenom, aby tady byly eh, formulovány zcela jasně požadavky, že imigranti se mě mají a musí učit jazyk, ale musí být pro ně přístupné ty kurzy. To je centrální aspekt. A potom další bod dalšího vzdělávání a také přístup ke vzdělávání pro děti a mladistvé což je tady zahrnuto do pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že je to velice důležitý signál, který vysíláme, že pro nás je důležité umožnit přístup k tomuto vzdělání k vyšším školám, které poskytnou kvalifikaci. Členské státy právě především pro ty děti z rodin imigrantů. V některých členských státech je to tak, že mají potíže s přístupem k tomuto vyššímu vzdělání a proto to tady musíme zmínit. Další sociální systémy sociálního zabezpečení, především bilaterální smlouvy, já si myslím, že tady musíme dospět k určitému eh, do, k určitému souladu a k určité dohodě. Samozřejmě musíme to vypracovat ještě v souvislosti s dalšími body. Další bod eh, regulární migrace, přijímající země musí poskytovat informace odkud ty lidé přicházejí, ale já si myslím, když už ty lidé jsou připraveni z té své země původu, jak se dostávají do Evropské unie, protože si mohou rozmyslet, že je to skutečně všechno správné a nemusí celý ten proces absolvovat v zemi, která je přijímá. Mnohé může být připraveno. Já si myslím, že tato kombinace je opravdu velice důležitá a doufám, že najdeme dobré dobrý kompromis. Odstavec 7 a 8 tam mám různé ohlasy rozdílného charakteru. Tu my to nechceme, my to chceme změnit. To bude určitě jeden z ústředních bodů při setkání se stínovými zpravodaji. Dostali jsme také návrh od paní Jazlověcké, eh, abychom to zahrnuli do evropského rámce kvalifikací. To je velice dobrý aspekt. Tam bychom mohli tento přístup schválit jsou tady některé body, které jsou známé z Velké Británie, například vstupní plat nebo peníze, které se musí skládat. A myslím si, že je to dobrý postup, ten evropský kvalifikační rámec. Dále o tom budeme podrobněji hovořit i příště v našem výboru. Děkuji. Parfait. Bon, ben alors, euh, sur cette base. Děkuji. Rozprava tedy bude pokračovat potom. Do 23. ledna lze podávat pozměňovací návrhy, 24. ledna se bude hlasovat a plénum potom v březnu nebo v dubnu, tam by se to mělo dostat. A jistě také vznikne celá řada zpráv z vlastní iniciativy, ale dáme pánové, nyní, pokud souhlasíte, tak bychom mohli hlasovat. Prohodíme tedy Eh, body 17 a 18, protože už je zde řada poslanců a poslankyň, abychom mohli hlasovat, tak se trochu vrátíme k našemu harmonogramu. Budeme tedy hlasovat o zprávě paní McIntyre. Zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. Je to zpráva vlastní iniciativy. respektive je to stanovisko k, ke zprávě výboru Ekon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych měl jeden dotaz. Já jsem včera nebyl přítomen, takže jsem si také nemohl vzít slovo, nemohl jsem také protestovat, ale vy jste teď změnili pořád jednání. Je to trochu chaotické, kolegové tu nejsou, nevědí o těch eh, změnách. Nyní hlasujeme o 20 minut později, než bylo plánováno. To znamená také, že se o 20 minut zkracuje doba pro ty body, které máme projednávat po hlasování. Prosím vás, paní předsedkyně, neměňte pořad jednání příště, anebo aspoň dodržujte plánované časy. Předsedající. Vážený pane kolego, jistě, vaše poznámka je zcela na místě. Já jsem o tom také mluvila. Uh, eh, mý předchůdci nedodržovali toto pravidlo. Já jsem chtěla toto pravidlo dodržet, ale včera jsme museli trochu pozměnit eh, pořad jednání dnešní schůze, ale byli jste všichni informováni prostřednictvím e-mailu. To je osvědčený postup ve všech výborech Evropského parlamentu a všichni členové byli informováni o změně pořadu jednání. Je to dáno tím, že už včera bylo nutné trochu e, změnit pořad jednání. Na tom původním pořadu jednání se také plánovalo to, že Toto hlasování se bude konat v 10 hodin a 15 minut. Takže ano, my jsme změnili pořad jednání. Nakonec ale jsme tento bod zas tak výrazně neposunuli. Kdybychom nyní neprojednali bod paní Hirš, tak už jsme mohli hlasovat v 10 hodin. A to bych pak bývala musela přerušit na čtvrt hodiny zasedání, abychom si počkali na čas vyhrazený hlasování, takže by to nebylo ideálně. Ale já vás nechci dále zdržovat, protože bychom se tím dostali ještě do většího skluzu. Ti kolegové, kteří zde v 10.15 byli, byli také informováni o tom, že daný bod bude trvat o něco déle. Takže navrhuji, abychom přišli rovnou k hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, paní Super. Zpravodajka je proti. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 2, pozměňovací návrh 1, eh, pozměňovací návrh 2, paní Skřidleská. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 3. 1A, Paul Murphy, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 4, skřidevská pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 5, křidlevská pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 6, Paní Skřidlevská pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh kompromis A, čtyř frakcí pro, proti, zdrželi se. Kompromis A byl přijat. Kompromis B, čtyři frakce pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 12, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnout. Ještě to zkontrolujeme elektronicky. Já teď nemám kartu, ale všichni ostatní máte kartičky sebou. Doufám, že ano. Dobře. Takže počkáme, až odhlasují všichni. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 21 proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 byl stažen. Odstavec 4, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se. Kompromis C byl přijat. Nyní pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se. 19 přijat. Odstavec 5, pozměňovací návrh 20. Paní Jazovecká pro. Proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 5, pozměňovací návrh 21 pro. Proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh paní Moran Šatě je tam ústní pozměňovací návrh vypustit slovo legal. Má někdo něco proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže můžeme o něm hlasovat. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Osavec 5, pozměňovací návrh 24, paní Cubr, je, já jsem zapomněla, 23, 23, pan Poparkis. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, paní Cubr pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Rapty pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 26. Manašatě pro, proti. Ještě jednou, kde pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat. Kontrolujeme pozměňovací návrh 26. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Končím hlasování. 17 pro, 21 proti. Takže zamítnu to. Poznávací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat. Kontrolujeme pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 14 proti, 3 se zdrželi. Pozměňovací návrh byl přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 30 paní Cuber pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 31, Phil Benion pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 6, pozměňovací návrh 32, pro, proti, zdrželi se, přijat. 33, paní Subr, hlasujeme odděleně. První část kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část je stažena, takže odstavec 7, pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 35 je jazykový, takže o tom se nemusí hlasovat. Kompromis D, kdo je pro, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 39, pan Pupaky s ústním pozměňovacím návrhem jde o to, že se vyjme slovo tax, daně. Je někdo proti tomu? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 40, opět pro, proti, zdrželi se přijat. Odstavec 8, kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 8, pozměňovací návrh 43, Benion pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat elektronicky, kontrolujeme pozměňovací návrh 43, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro 15 proti, takže to bylo přijato. A nyní pozměňovací návrh 44 lingvistického charakteru, takže se o tom nemusí hlasovat. Hlasujeme o zprávě jako celku. Elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasují všichni, končím hlasování. Výsledek vidíte před sebou. Dva byli proti, 36 pro, nikdo se nezdržel, takže blaho přejeme navrhovatelce. Pět kompromisů prošlo. Ano, takže tím jsme uzavřeli bod číslo 18 a dostáváme se k bodu číslo 17. Slovo dostane opět paní McIntyre a seznámí nás s návrhem stanoviska pro výbor pro životní prostředí, kde je zpravodajem za EPP pan Tomas Ulmer. A jde zde o stanovisko k návrhu směrnice o bezpečnostních standardech na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření. Jedná se zde o zprávu, kde jsme eh, zapojeni a mm, podle článku 31 smlouvy Euratom se věci mají následovně. Než návrh než komise dá návrh radě, tak se musí eh, napřed zeptat Evropské hospodářské eh, sociální rady, která už se vyjádřila a tento návrh potom komise přijala 30. května. A já nyní dám slovo paní zpravodajce, aby nás seznámila s návrhem svého stanoviska. Momentálně je 12 pozměňovacích návrhů a čtyři z nich se týkají oblasti, které jsou ve výlučné kompetenci našeho výboru, ale nyní má slovo zpravodajka. Thank you very much, Madam President. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. My víme, že ionizující záření může být velmi nebezpečné. vypadl mikrofon. Jak víme, expozice vůči ionizujícímu záření může být nebezpečná pro zdraví. A my máme zákonu, zákony už od roku 1959, které regulují radioaktivní látky a práci s nimi. My se nyní snažíme zjednodušit stávající úpravu a Eh, shrnout pod jednu střechu pět dosavadních směrnic. Zároveň eh, se zabýváme eh, také přírodními radioaktivními materiály, které také mohou být nebezpečné. Čili toto jsme nyní zahrnuli. Já obecně podporuji návrhy komise. Myslím, že je velice důležité, abychom měli Eh, důkazy o tom, že bojíme proti něčemu, co opravdu existuje, abychom byli na výši vědeckých poznatků. Z dosavadních debat vím, že neustále se produkují nové texty, částečně z ICRP, což je Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu. A Domnívám se, že se chystá další text eh, ještě před koncem kyperského předsednictví. Naše stanovisko eh, se může opírat pouze o návrh ze září 2011, ale já ještě před eh, vypršením termínu pro podání pozměňovacích návrhů se pokusím seznámit s těmi nejnovějšími texty a pokusím se to také promítnout eh, vlastními pozměňovacími návrhy. Náš časový harmonogram byl velice krátký, eh, protože hm, ještě byl problém rozhodnout, eh, ke kterým článkům máme či nemáme kompetenci. Takže času bylo velmi málo a v tomto rámci sepsat kvalitní eh, stanovisko eh, nebylo lehké, nicméně já jsem to udělala. Envy eh, výbor si odložil termín, no, čili nemuseli jsme tak spěchat a to znamená, že pro pozměňovací návrhy máme termín teď až 10. leden, čili já doufám, že to bude dost času pro stínové zpravodaje, ale také pro mě, abychom předložili další pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, slovo má kolega Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem paní Juty která nemůže být přítomná, bych chtěl přednést několik komentářů. Nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodajce k její práci a také k odezvě, kterou tu, která tuto práci doprovází. Zmiňujete pro nás velice důležité body, například bod 4, tam se jedná o studenty, zaměstnance v nemocnicích a tak dále. To je bod, který chceme podpořit a který se nám jeví být velice důležitým. Ale budeme mít určité problémy s touto zprávou, především protože se tady jedná o určité kroky, především v oblasti aplikace, je třeba vyjmout určité prvky a to nás trošku zneklidňuje neboť v takovémto textu zákona, kde se hovoří o minimálních požadavcích na e, zdravotnická témata a na ochranu zaměstnanců, tam to nemůžeme akceptovat. Jestliže se staví peníze proti zdraví lidí, tak samozřejmě jsou v popředí náklady a nikoli užitek. Je skutečně důležité. Tady musí platit společnost. Pak se objevují nemoci z povolání a podobné problémy. A záležitosti, které jsou tady v popředí naší pozornosti, to je to, co musíme schválit, abychom zamezili těmto nemocem. Sice se říká, že je to velice drahé, ale já si myslím, že nejdražší je nedostatečná ochrana na pracovišti. Nemůžeme souhlasit s žádnými změnami, kde by se rušil závazný charakter. Musí to být povinné pro podniky, pokud to bude na dobrovolné bázi dotazy, tak to samozřejmě nikdo nebude poslouchat. Tady se skutečně jedná o normy, které se vztahují na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Jak už bylo řečeno, jedná se tady také o externí pracovníky, které to musí pokrývat. A jestliže se pokusíte dosáhnout rovnováhy, tak vás přitom budeme podporovat. Nechceme nic excesivního, ale socialisté by s tím nemohli souhlasit, pokud by se snížila úroveň ochrany, což podle našeho názoru je nezbytné pro zdraví, za, zachování zdraví a ochranu zaměstnanců. Pan Benion, prosím. Děkuji. To bylo skutečně kosmickou rychlostí zpracováno. Chci říct si za prvé to, že eh, my jsme si nebyli vědomi žádných skutečných nedostatků ve staré legislativě, ale chápeme, že čas od času je třeba legislativu eh, prověřovat, aby byla vždy aktuální. Ve Velké Británii máme eh, velice dobré skutečnosti, zkušenosti s radioaktivní bezpečností. Já to vím tedy, eh, poněvadž moje žena je radiografka, takže oni to také tak dělají. Eh, kdykoliv dojde k nějakému, nějaké nehodě, byť sebe menší, tak vždy se tomu věnuje velká pozornost pořizují se záznamy a všechno musí probíhat také velmi rychle. Eh, nevím, zda čísla v přílohách jsou správná. Eh, tady si vyžádám profesionální konzultaci, než k ním přidám poslední návrhy, poněvadž eh, souhlasím s panem Sarkasem, že nemůžeme se vůbec celkově zabývat Eh, otázkami nákladů, eh, pokud tedy nemáme ta správná čísla, musíme eh, měřit také reálná rizika a ne přistupovat k nákladům a přínosům jaksi způsobem dogmatickým. Já se domnívám, že je třeba k tomu přistupovat pragmaticky a prakticky. A to znamená, že ta čísla a navrhovaná bezpečnostní opatření musí být neprůstřelná a musí, se, eh, musí vycházet ze stávajícího rámce. Děkuji a nyní dám slovo zástupci komise. Pan nebo paní Anku Stinson, Děkuji i jsem Augustin Jansen, jsem z DG Energie, eh, úsek radiace. Eh, chci říct, že komise se domnívá, že tento návrh je vyvážený mezi flexibilitou pro české země a přiměřeností požadavků v této směrnici. Na druhé straně zkušenost že tato, tyto standardy už od roku 59 jsou vnímány jako jednotné pro celou Unii. Komise nemá připomínek k práci zpravodajky až na to, že ty nové limity, které, které se tady mění, Eh, tak eh, to je, a to jsou vlastně pozměňovací návrhy 6 a 7 eh, zpravodajky, tak ty skutečně jsou založeny na vědeckých poznacích. Děkuji vám a nyní dávám slovo zpět paní zpravodajce McIntyrové. Děkuji. Já vítám předložené komentáře. Já se velice ráda zaměřuji na Eh, nejnovější vědecké poznatky, čili já také eh, říkám, že opravdu eh, akceptuji všechno to, co připomíná komise a všechny další vědecké poznatky. Já věřím a souhlasím s tím, že k tomu musíme postupovat, přistupovat pragmaticky a prakticky. Také děkuji panu Sarkasovi a Chtěla bych ho uklidnit tím, že řeknu, že se v žádném případě nesnažím redukovat míru ochrany pracujících. Mně jde o to, abychom eh, nenutili kohokoliv utrácet peníze bez jakýchkoliv přínosů. Například eh, se ptám, zda je nutno mít centru a centrální databázi pro jednotlivé limity DOS. Prostě každý má své záznamy expozice a prostě z toho je jasné, kdo jakou expozici má. Já nevím, proč bychom měli mít centrální databázy a to je vlastně to, o čeho se obávám. Prostě eh, centrální databáze, to by něco stalo. Ale to by něco stálo a v podstatě, jak to ochrání kohokoliv? Nepro, neochrání. Takže eh, jinak, eh, pane Sarkasi, já opravdu jsem na straně ochrany pracujících v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji vám, paní McIntyre. Tak a nyní harmonogram. 10. ledna v poledne eh, je termín pro dňácí návrhy 21. 20. Eh, v února eh, to budeme projednávat eh, a eh, svalovat potom v březnu. A teď máme další bod a to je bod číslo 5 původního programu jednání a týká se to elektromagnetických polí a slovo dostává paní Morán Chartier. Merci, madame la présidente. Je... Děkuji vám, paní předsedkyně. Vlastně už jsme měli začít jednat o tomto tématu před čtvrt hodinou, ale doufám, že máme přesto ještě dostatek času toto téma projednat protože se to dotýká zdraví zaměstnanců a na našem výboru je potřeba, abychom na toto téma vedli skutečně zásadní diskusy. A uvidíme, jak potom dopadne to další téma, protože i tam pak je ještě zpráva, kde jsem zpravodajku. Ale nyní tedy k tématu elektromagnetických polí. Jde o ochranu bezpečnost při práci. Směrnice musí být sformulována nově. Stará směrnice je z roku 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzickými s fyzikálními činiteli. Při aplikaci této směrnice byl problém v tom, že e, zde byl problém s magnetickou rezonancí. A opravdu je záhadou, jak to, že toto téma tam proklouzlo. Spolu s radou a s komisí jsme se zabývali touto problematikou Státy mají čas do konce října 2013 tomu, aby aplikovali tyto směrnici. Takže 31. říjen 2013 je termín pro transpozici v jednotlivých státech, takže už je opravdu na čase. Při jednáních jsme měli určité problémy. A to proto, že Rada v podstatě chtěla začít projednávat návrh komise zcela od začátku, od nuly a rotující předsednictví se tématem zaměstnanců a elektromagnetických polí zabývaly vždy z různého hlediska, takže bylo potřeba provést určitou stabilizaci. A ono to chvíli trvalo, protože i jednotlivé politické frakce měly různé názory takže docházelo k postupné harmonizaci postojů. Ke zprávě vznikla celá řada pozměňovacích návrh, napřed jich bylo 233, potom ještě dorazilo 16 dalších pozměňovacích návrhů. Týkaly se také různých lhůt a díky spolupráci všech stínových zpravodajů, kterým děkuji, pan Raptim, Harking, za ALDE a další. Za EKR paní McIntyre a Jordas Tusas za GUE. Těm všem děkuji za výbornou spolupráci. A dnes ráno se nám podařilo sestavit 24, mít na stole 24 kompromisních návrhů a myslím si, že to je opravdu pozitivní výsledek naší práce se vám představím jednotlivé kompromisy. Tyto kompromisní návrhy připravila naše skupina v rámci své práce, potom také díky slyšení s panem profesorem Žokolou. A také se pracovalo přímo na místě v oddělení pro magnetickou rezonanci v nemocnici ve Štrasburku a já opravdu děkuji všem, kdo se zapojili do naší činnosti a kdo přišli na naši akci ve Štrasburské nemocnici, která se konala minulý týden. Než projednáme kompromisní návrhy, dovolte mi něco upřesnit. jsou ty oni. Takže eh, byla zachována data IP, tím máme jasnou základnu, je to důležité pro konkurenceschopnost a je zde důležité odkázat na tuto organizaci. Takže kompromisy. Kompromis A má zabránit tomu, že bychom se Eh, prováděli revizi každých pět let, takže se směrnice opírá o stávající poznatky. Komise navrhuje, aby pokračovaly vědecké studie a aby vypracovala nový návrh směrnice o dlouhodobých dopadech, jakmile eh, budou k dispozici nové vědecké poznatky k tomuto tématu. Potom také se dohodli stínoví zpravodajové až na výjimku eh, to se týká slova biofyzikální v kompromisy. A v kompromise A a prosím Karimu Deli, která provedla tento zásah, aby se k tomu vyjádřila. A to za frakci zelených. Potom zde máme kompromis B. To je nová formulace týkající se povinnosti bránit jakýmkoliv ústupkům, zhoršování kvality ochrany eh, zaměstnanců, zdraví zaměstnanců při práci. Jde o doplnění slova mast, EPP, SAD, ALDE, Zelení a EKR to podepsali. Potom zde máme kompromis C. Zde jsme nalezli vhodnější formulaci, tak aby se pokrylo co největší množství případů expozice. To je návrh kolegy z frakce Zelených a i zde došlo ke schodě pěti frakcí EPP, SAD, ALD, Zelení a EKR. Kompromis D, to je nový kompromisní návrh, kde došlo k jazykové úpravě. Tam děkuji Marian Hacking za to, že poukázala na tuto situaci. A je to opět o něch pět frakcí EPP, SAD, ALDE, Zelení, EKR, kteří s tím souhlasí. Potom zde je kompromis Eh, který se vztahuje na normy organizace ICNIRP. Potřebujeme zde skutečně celosvětovou harmonizaci pravidel, takže to je dobré. A kompromis podporují čtyři frakce EPP, SAD, ALDE a Zelení. Kompromis F tam jde o kvantifikaci úrovně eh, polielektromagnetického září, tak záření, aby to bylo srovnatelné z mezinárodního hlediska. A podporuje to pět frakcí EPP, SAD, ALDE, Zelení a EKR. Potom je zde kompromis G, což je nový kompromisní návrh, který posiluje pozici Evropského parlamentu v rámci spolurozhodování. I zde tento kompromis podepsalo pět frakcí. Potom kompromis H, to jsou ty korelační tabulky. Jde tady o to, abychom měli přehled o tom, jak to vypadá s implementací a transpozicí. Podporuje to opět pět frakcí. Kompromis I, tam je odlišení mezi výjimkami a původními cíly. Kompromis byl nyní formulován tak, že nyní to lze vztáhnout i na magnetickou rezonanci. A opět tento kompromis podpořili čtyři frakce. Kompromis je zde dlouhodobé dopady jakmile budou k dispozici vědecké poznatky, jenomže momentálně ještě nemáme, tak zde tento návrh podporuje čtyři frakce EPP, ALDE, Zelení a EKR. Potom kompromisy K, L a M zohledňují informace profesora Žokoly, ehm, vycházejí z toho slyšení nebo přednášky. Jde o normu ICNIRP a opět je to otázka, zda zohledňovat eh, biofyzikální dopady a jistě se ještě tomuto bodu někdo vyjádří nyní záhy v rozpravě. Kompromis N se opírá o přibližně 30 pozměňovacích návrhů a zvláště kolegyně Karima Deli, její návrhy jsou zde zohledněny. Konstatujeme, že v radě by snad mohly dojít ke schodě o tomto mm, odstavci, ale výjimku zde tvoří britská a německá delegace. Dále je zde dodatek k pozměňovacímu návrhu 116. Ten se týká situace těhotných žen, které by rovněž měly být zahrnuty v rámci toho, toho řešení rizika. Potom kompromis O. Tam se opět vychází z návrhů zprávy a závaznosti čtyři frakce e a D, ALDE a Zelení tento kompromis podporují. Potom zde máme kompromis P. Ten pojednává o tom, že je třeba respektovat vnitrostátní praxi a obecná pravidla. Tento kompromis podporuje EPP, SAD, ALDE, Zelení a EKR, potom kompromis Q. Tam mimo jiné pozměňovací návrhy 158-159 kolegů Esaja a Deli. Možná, že tento kompromis podpoří pět frakcí EPP, SAD, ALDE, Zelení a EKR. Kompromis R. Tam jsme diskutovali relevantní normy a opět těch klasických pět frakcí podpořuje tu, t, tento návrh kompromisu. Další návrh je kompromis S. který přebírá návrh SAD, má opět podporu pěti frakcí a řeší se zde otázka aktů v přenesené pravomoci. Kompromis T, kdy se žádá od komise speciální zpráva o účinnosti této směrnice, tak aby došlo k redukci expozice e, tomuto elektromagnetickému záření do pěti let poté, co e, tato směrnice nabude účinnosti. Opravdu si přejeme, abychom zde měli viditelné dopady realizace této směrnice. Kompromis podporují čtyři frakce EPP, ALDE, Zelení a EKR. Potom zde máme přílohy, ty byly nově naformulovány, to je kompromis U, V, T a X. Zde se opět vychází z normy výbory ICN, IRP a slyšení s profesorem Žokolou. Je zde nový kompromisní návrh X, které zohledňují eh, v návrhy 38 a 39 výboru NV. Příloha 4 se vypouští, protože vlastně nemá důvod k existenci, neboť už je toto věc eh, zohledněná v předcházejících přílohách. Eh, pět, těch pět klasických eh, frakcí podporuje tento kompromis. Dovolte mi ještě podtrhnout, že zde skutečně frakce odvedly výbornou, výbornou práci. Stínové zpravodajové byli velmi aktivní. A nadále jsem vám k dispozici, pokud chcete jednat dále. a doufám, že jsem adekvátně zobrazila stávající diskusy. Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma je téma, kterým se zabýváme velmi dlouho. Chtěla bych ještě jednou srdečně poděkovat zpravodaji, protože pracovala skutečně velice svědomitě a Navzdory tomu, že byla také spokojena se stínovými zpravodaji, musím říci, že ona to byla, kdo vytvořila vlastně takovou strukturu, takovou kostru. A to je to nejobtížnější. Paní předsedkyně, tak já začnu ještě jednou. Tak ještě jednou. Chci poděkovat paní Šatě, protože je třeba říci, že ona skutečně nám všem také srdečně poděkovala, ale ona jakožto spravodajka vytvořila ty základy, tu kostru a my jakožto stínoví spravodajové jsme jenom tu kostru, abych tak řekla, doplnili. Ale jak už bylo řečeno, měla velice obtížný úkol, vykonala těžkou práci a Teď jsem si vyslechla, jak přednesla tady ty pozměňovací kompromisní návrhy a dozvěděla jsem se, že máme co dočinění s budoucí lékařkou. A jsem si jista, že je to v jejich rukou, v dobrých rukou. My jsme tady původně měli jiný základ, jiné východisko, ale společný cíl. Nyní mám ten dojem, že všichni jsme našli souhlas, soulad, konsensus, pokud jde o tento text a o tom také budeme dnes hovořit. Pro nás, pro socialisty, tady je jeden velice důležitý bod a sice téma přímého a dlouhodobého působení na zdraví pracovníků, když jsou vystaveni tomuto ionizujícímu záření. Studie zatím ještě nemáme v této oblasti, kde by byla dlouho, dlouhodobá účinnost prověřena ale musíme toto téma neustále pozorovat, musíme pokračovat v této studii a myslíme si, že jednou za pět let bychom měli znovu prověřit, zda na základě nových vědeckých poznatků by nebylo třeba revidovat směrnici, kterou pro tento oblast máme. Musíme tady mít základ pro ochranu, což vytváří směrnice z roku 1999. Pokud jde o výjimky, tak jsme zajedno. Pokud jde o magnetickou rezonanci a ještě některé jiné oblasti, kdy je třeba mít dodatečnou prevenci a dodatečnou ochranu. A tam je třeba se postarat také o bezpečnost přístrojů. Pak tady máme ještě další bod, na kterém bychom měli trošku pracovat. Je to téma těch maximálních přípustných hodnot expozice a hodnoty AL Action Levels. A to určitě v naší frakci ještě podrobněji probereme. A jsme připraveni v nejbližších dnech dospět k výsledku. Na závěr ještě následující poznámka. Chci ještě znovu říci, že jsme připraveni k další spolupráci v rámci parlamentu abychom také společně s radou dospěli ke společnému stanovisku a k takové situaci, která bude skutečně pro všechny ta nejlepší. Musíme mít na zřeteli také nejenom e, nemocné, ale všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s tímto ionizačním zářením. Děkuji naší zpravodajce a všem kolegům za dobrou spolupráci. Takže Paní Hákem nejprve. Děkuji vám a především děkuji zpravodajce za velmi úplnou, ucelenou zprávu a jejich, její toleranci a ochotě naslouchat návrhům stínových zpravodajů. Chtěl bych začít komentářem ke eh, kompromisním návrhům, eh, některým eh, a zejména tady v Háčku eh, jsem rád, že eh, bere v úvahu naše návrhy. Eh, my tedy to, že v kompromisu je také skutečnost, že komise by měla více tedy se zabývat důsledky dlouhodobými efekty expozice. Eh, a jestliže tedy komise by to tedy měla sledovat a pak eh, předložit eh, na základě toho návrh. A samozřejmě, že toto je, ten požadavek je založen na vědeckých poznacích a samozřejmě také na principu předběžné opatrnosti. Tak a potom tady máme otázku v termínu biofyzický, jestli to tam dát nebo ne. Eh, vyškrtnutí tohoto slova trošku nás vzuje obavy, ale my možná eh, jsme spokojeni s textem, který bude trošku širší a který řekne, že eh, současná opatření by měla řešit všechny přímé i nepřímé efekty. v zásadě to posiluje tento text i ochranu pracujících, eh, poněvadž my tam nějakým způsobem neomezujeme ten výrok. Dále eh, tento princip se odráží také v kompromisu B, ale eh, současně tedy udáváme českým zemím možnost přijmout vhodnější opatření, příznivější opatření a také Chceme zajistit, aby Evropa, Evropská komise spolupracovala úže s poradním eh, výborem pro zdraví při práci. Dále ke kompromisu Q. Eh, prosím, eh, tedy musím říci, že jsem ráda, že jste zahrnula nový text, ale možná, že ten nový text, ten vlastně říká, že v každém případě, kdy je zjištěna nadměrná expozice, pak by zaměstnavatel, pak zaměstnavatel musí eh, zajistit eh, přiměřenou podporu ohroženým pracovníkům v souladu s eh, národními zvyklostmi. A já si myslím, že tady potom ten další text eh, musí padnout, poněvadž ano, tak ten, ty náklady eh, musí být eh, neseny zaměstnavatel, ale jestliže ten zaměstnavatel musí zajistit ochranu a tak dále, tak to už je potom zbytečné. Čili opět tady ty formulace, jestliže zaměstnavatel musí nebo měl by, čili já si myslím, že to bychom měli ještě bilaterálně nějak doladit. Také eh, ti, kteří, eh, kterým leží na srdci ochrana zdraví pracovníků, tak jsme tady posílili to, že eh, zaměstnavatel musí přijmout nezbytné kroky vzhledem tedy k elektronické radiaci. Já si myslím, že tady jsme odvedli velmi dobrou práci. Je, eh, budeme tady pokračovat také v rámci eh, GFMRI, eh, vojenská zařízení a tak dále. Některé ty věci jsou velice hm, jaksi odborné, ale my tady používáme ty nej aktuálnější informace. Náš text je taky velmi blízký textu rady, čo i já jsem přesvědčená, že tady dohoda je možná, čili myslím, že je to velice dobrý a konstruktivní kus práce. Paní McIntyre, děkuji vám. Já bych skutečně chtěla poděkovat dalším zpravodajům za veškerou práci, za veškerý přínos a myslím, že se nám daří zbližovat stanoviska a dospívat ke kvalitním výsledkům. Čili děkuji za to. Já velice děkuji kolegyni za všechno, co dělá. A myslím, že my jsme se zabývali dlouhodobými efekty a v podstatě nesmíme předjímat výsledky budoucího výzkumu. Čili my velmi podporujeme pokračování vědeckého eh, výzkumu, to ano, ale nemůžeme předjímat výsledky tohoto výzkumu. Čili tyto pozměňovací návrhy opravdu nemůžeme přijímat. Ale jinak eh, myslím, že se v kompromisech zbližujeme a já děkuji kolegyni Šartě za eh, všechno, co jste odvedla do práce. Děkuji. Tak já osobně eh, jsem se tomu nevěnoval, tomuto tématu, ale jsem stejně ráda, že se nám daří dospívat k závěrům. Čili otázka nyní zní, jakým způsobem zohlednit další vývoj znalostí, vědeckých poznatků, eh, zařízení a tak dále. Čili já eh, tedy eh, chápu to, čeho bylo dosaženo a to nám potom umožní eh, využít eh, nástroj delegovaných aktů zahrnutých do směrnice a eh, pak tedy budeme moci žádat směrnici o dalších efektech, dalších vlivech. Všem nevím, jestli pomocí těchto ustanovení dospějeme vlastně k směrnici, do níž bude možno zahrnovat veškerý dosahovaný pokrok, včetně nových materiálů, poněvadž samozřejmě vždy tady máme riziko, že někdo řekne, nemohu aplikovat vaše standardy, poněvadž moje stroje jsou jinde, mají daleko větší účinky. Čili já tady eh, nevím, že tady eh, pokrytí dlouhodobých efektů eh, a delegovaných aktů a tak dále, nevím, nevím, jestli opravdu budeme schopni pokrytit to celé, poněvadž ano, bylo to velice obtížné dosáhnout této dohody a bychom neradi, aby jaksi to byly jakési sterilizované, sterilizované výsledky, které potom nebudou odpovídat skutečnosti. Pan da Silva. Merci, uh, madame prezident. Uh... Eh. Děkuji vám, paní předsedkyně. V této stávající fázi, a když nyní známe ty návrhy a kompromisní návrhy, mi dovolte, abych tady nevystupoval s komentáři. Je to něco, co musíme opravdu pečlivě proskoumat. A já samozřejmě také se připojuji k gratulacím paní zpravodajce za práci, kterou odvedla, kterou ještě stále odvádí. Doufám, že Eh, práce budou zdárně uzavřeny a vznikne kompromis, který také odpovídá požadavkům. Přece jenom zde mám určitou výhradu. Podívejte se, tento eh, text je opatřen celou řadou pozměňovacích návrhů a eh, to se týká povinnosti komise předložit návrh směrnice na základě výsledku analýzy. A já bych rád připomněl že tato směrnice se bude schvalovat na základě článku 153, což znamená eh, povinnosti pro členské státy při mm, přejímání směrnice do vnitrostátní legislativy a článek 153 eh, neznamená žádné povinnosti Evropské komise. Musí zde být zachováno právo iniciativy Evropské komise. Týká se to také například vědecko-výzkumných projektů, které zřizují jednotlivé členské státy. Jestli se to zde někde dá eh, zaznamenat, ale opravdu toto se netýká Evropské komise. Možná je i řada různých iniciativ Evropského parlamentu, které by zde byly lépe na místě. Nicméně si myslím, že to je téma, které můžeme ještě projednat v budoucnu detailněji. Děkuji jako předsedkyně tohoto výboru. Chci říci, že jsem slyšela, že jste řekl, že máme respektovat právo komise na právo iniciativy. O to už jsme o tom diskutovali i dnes ráno. A my jsme opravdu ti, kdo bedlivě sledují, zda komise využívá či dokonce zneužívá své právo iniciativy, ale ono se zdá, že ta komise není úplně e, tak nadšená tím, že by mohla neustále využívat e, své právo iniciativy. Není to poprvé, kdy jsme v této situaci A nechci vás také nutit, abyste pročítali veškeré texty, které formuloval Evropský parlament a kontrola ho právní služba a to, že jednotlivé články mohou stát vedle sebe, ale jistě máte pravdu, eh, musíme provést dobrou redakci textu a nyní dávám slovo paní zpravodajce. Já jsem vzala na vědomí to, o čem zde hovořili kolegyně a kolegové stínoví zpravodajové jménem různých frakcí. A dovolte mi také poukázat na to, že Karima Deli tu dnes není a po dlouhé rozpravě mezi stínovými zpravodaji jsme ohledně toho pojmu biofyzikální diskutovali a Karima Deli za zelené asi je ochotná to zachovat v úvodních ustanoveních. Na rozdíl od toho, co to zaznělo při naší poslední diskusi. Takže to je také jedna věc, kterou bychom měli také projednat ještě s ALDE, protože tam se o tom také intenzivně diskutovalo. A co se týče paní Rapty, a co se týče toho přeskoumání směrnice každých pět let. Ano, Silvano, my jsme to detailně diskutovali. Zvláště pak na našem posledním setkání stínových zpravodajů. A dospěli jsme k tomu, že kdybychom použili takové ustanovení, tak by to šlo proti zájmům ochrany zdraví při práci. Protože Jakmile budou existovat nějaké informace k možným dopadům, je třeba přeskoumat směrnici. Dejme tomu, že musíte čekat pět let, ale už čtyři roky víte, že nějaké dopady jsou, ale nebudete moc nic dělat. Já si myslím, že to si nevezme nikdo na svědomí. Proto jsme upřednostnili tu formulaci, které jsme nakonec dali přednost upřednostili jsme ji před nějakým časovým intervalem, který by mohl znamenat velké mezery v ochraně zdraví při práci. Je to téma, o něm jsme diskutovali detailně, opravdu jsme o tom detailně uvažovali a diskutovali s odborníky, s uživateli, s pacienty, s zástupci jednotlivých frakcí. A nakonec jsme dospěli k té pozici, ke které jsme dospěli. To jsem zde chtěla ještě jednou říci. To slovo biofyzikální, to ještě také proberu s kolegy. Ehm, také děkuji paní McIntyre za její důvěru, ale nyní má slovo paní předsedkyně. Děkuji, vzala jsem na vědomí vaše poznámky. konalo se opravdu důležité zasedání, na kterém se nám podařilo upřesnit celou řadu aspektů. Já právě téma magnetické rezonance. Tam od té jsme diskutovali s mnoha mezinárodními odborníky, také s kolegyní Natalie Vesbeck a s dalšími, kdo třeba vůbec nejsou členy našeho výboru ale zabývají se touto problematikou a toho jsme chtěli právě dosáhnout v naší činnosti. Chtěli jsme dosáhnout rovnováhy. Vyvážit to téma elektromagnetického záření a MRI, magnetické rezonance a ochranu zdraví při práci, protože zde jde o ochranu zdraví zaměstnanců. Text, který je dnes předkládán, musí tuto rovnováhu zohledňovat. A on tuto rovnováhu také zohledňuje. A to nemá žádný dopad na budoucí vývoj těchto technických zařízení. Jde vždy o to, že to elektromagnetické pole by mělo být co nejmenší. A to je také všude zohledňováno a bezpečnost přístrojů se neustále zvyšuje. Text v předkládané podobě všechny tyto aspekty zohledňuje. A nyní mi dovolte ještě zareagovat na poznámku Evropské komise. Komise potom musí každých pět let kontrolovat účinnost opatření a také implementaci v členských státech. Potřebujeme skutečně follow-up. Musíme to sledovat. Nemůže... A také je třeba neustále sledovat vědecké poznatky týkající se dlouhodobých dopadů protože jenom tak celá věc může fungovat. Je tu ten dvojí závazek a to je velice důležité. Víme také, že ještě budeme muset jednat s radou a zaujmout tam jasný postoj ale na začátku byly pozice jednotlivých politických skupin tak rozdílné a nyní nastala schoda nad tímto textem, nebylo to vůbec snadné. Ale opravdu všechny frakce, které se na tom podílely, projevily svoji vůli. Na jedné straně stále sledovat dlouhodobé dopady a na druhou stranu také povinnost komise každých pět let kontrolovat aplikaci směrnice. Využij teď své pozice jakožto předsedkyně, abych vám položila otázku. Pokud jde o zaměstnance, tak jsem to pochopila, že toto pokrývá jejich potřeby. Tam je ještě sekundární dopad, s kterým se počítalo, ale je tady ještě další riziko že vlastně podniky vyvinou velice výkonné stroje, nebo to bude eh, eh, budou stroje, které budou počítat s nižším elektromagnetickým zářením, takže možná bychom nemuseli eh, to všechny důsledky zohledňovat. Tady se nejedná jenom o to záření, tady se jedná o elektromagnetická pole, která umožňují, že se žádné záření nebude vydávat. Záření je škodlivé, ale pokud jde o pole, tak nejsou žádné důkazy o tom, že by ta elektromagnetická pole byla škodlivá. což samozřejmě předpokládá zohlednění těch budoucích výzkumů. Tady nebudou žádné dopady, které by umožňovaly dneska tu směrnici obcházet. To jsou mezinárodní normy a všechny přístroje se musí podle těchto norem chovat. A musím vám říci, paní předsedkyně, že naše práce byla velice obtížná. E, tam samozřejmě bylo velice dobré vůle při spolupráci s ostatními frakcemi, ale obtížná byla spolupráce s radou. Ty přílohy k tomuto tématu ty z, z vlastně spotřebovali velkou část diskuzí a někdy Dokonce pracovalo předsednictví nejprve s přílohami a potom teprve s textem, ale já doufám, že jsme dosáhli něčeho, co je dobré pro zaměstnance a pro konkurenceschopnost Evropy a samozřejmě také dobré pro pacienty. Tolik tedy k tomu z mé strany každém případě bych chtěla ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům, ale také našemu výboru, především panu Abionovi z komise, který naši práci po celé měsíce doprovázel. Děkuji, výborně. Takže na základě této plodné diskuze budeme hlasovat 6. prosince. A pak budou ještě další velká jednání, která pravděpodobně nebudou tak komplikovaná, než to bylo u toho posledního tématu. Ale tady se dostáváme také docela dobře dopředu. Bod 16, opět paní Morenčatě dostává slovo. Řekněte nám, jak vypadá stav eh, jednání s radou a komise to bude samozřejmě kontrolovat. Jedná se eh, o trialog eh, v souvislosti s Evropským sociálním fondem. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak čím začít? Hm. No, říkáte, jednání, oni jsou to velice složitá, komplikovaná jednání o Evropském sociálním fondu v rámci trialogu. A musím konstatovat, že komise vnáší do trialogu rovnováhu. Když to srovnáme s radou, ta nepřinesla vyjednávací mandát a rada prostě si na všechno nechává dostatek času, všechno to protahuje. Měli bychom se shodnout na pracovní metody. je dobré, že máme eh, jasná témata, jsme posíleni eh, hlasováním zde na tomto výboru, tím my máme velmi silný vyjednávací eh, mandát. Potom také další naší silou jsou zpravodajové z jednotlivých frakcí, protože ty jsou opravdu velmi angažovaní, jsou to angažovaní a kompetentní zpravodajové, kteří problematiku dobře znají a navštěvují se mnou jednání. K tému předsedáte, paní předsedkyně, a opravdu vystupují velmi rozhodně. Naší silnou stránkou je také sekretariát, Děkuji Sabině Maráno a Reně Andrieli. A děkuji také právní službě, která nám s naší činností pomáhá. Momentálně už se koná páté zasedání trialogu. No, konalo se páté zasedání a od té doby jsme diskutovali nejenom se stávajícím předsednictvím, ale i se zástupci budoucího irského předsednictví. A také s Manuelou Geiling, eh, vedoucí příslušného odboru na Evropské komisi. Eh, v naší činnosti pracujeme s jednotlivými tématickými bloky. Rozhodli jsme se, že se zaměříme na jednotlivá témata a potom procházíme jednotlivé články. Procházíme tedy text podle jednotlivých článků. Musím se přiznat, že jsou tam některé velmi komplikované body, kde musíme argumentovat, zdůvodňovat a někdy musíme pomocí argumentů podložit i naprosto běžné věci, například téma cílových skupin. Tam jsme museli velmi jasně vystoupit a to, jak s tím budeme zacházet, jakým způsobem k ním budeme přistupovat. To znamená, ať už se to týká mládeže nebo lidí, kteří předčasně opouštějí školy, aniž by měli uzavřenou školu nebo studium, Tak, zdá se, že problémem našeho trialogu je, že není stabilizován. Zas a znovu se musí překládat nové redakční návrhy, nad nimiž by snad bylo možné dospět k určitému konsenzu. Takže my neustále sedíme nad naším textem a e, přicházíme s argumenty, pro radu, která nemá žádný vyjednávací mandát a potom řešíme nějaké možné budoucí formulace. A celé to probíhá velmi pomalu, příliš pomalu. Ale problém je v tom, že vlastně nemáme komunikačního partnera, který by nám umožnil, eh, že budeme vědět, že opravdu postupujeme někam ku předu. Já opravdu mám na každém trialogu své pochybnosti o celé situaci. Ano, děkuji vám. Podařilo se nám několik vítězství, zvláště eh, co se týče kapitol, eh, které jsme obdrželi z programy od výboru Regi, ale situace, kterou popisujete, je skutečně situace, s níž se setkáváme na celé řadě trialogů. býváme svědky toho, že rada na nás nereaguje. Je to dané tím, že nejsou úplně dořešené rozpočtové věci a tím pádem se také nemůžeme rychle posunout ku předu ve vlastním textu. Takže vám děkuji za informace. Chtějí se k tomu kolegové vyjádřit? Kolegové, kteří jsou v sále, si nechtějí vzít slovo, tak tím jsme u konce. Děkuji vám za účast. Předsedající děkuji také tlumočníkům a uvidíme.